Takže, drazí kolegové, eh, dovolte, abych vás požádal, abyste se posadili. A než přivítáme eh, naše kolegy, předsedy eh, ostatních výborů Libe a Kont, paní Gresle a pana Moraese, dovolte, abych mezi námi také přivítal fabrice Ledgeryho, ale předtím bych rád vyřídil několik formálních záležitostí, které se týkají našeho výboru. Takže nejprve nemáte-li žádné námitky, um, počítám s tím, že tedy program, návrh programu je schválený, dám vám tři informace. Hlasování eh, týkající se bodu o Brexitu je odložen. Očekáváme eh, výsledek eh, summitu. Mimořádné zasedání výboru pro rozpočet se bude konat 11. dubna ráno ale zatím nejsem schopen vám říci, zda opravdu nějaká schůze bude, protože všechno bude záležet na summitu který se koná 10. dubna. A bude to tedy záležet na postoji, který zaujme britská vláda. Na našem zasedání dnes koordinátoři rozhodli eh, dát souhlas k zjednodušenému postupu podle článku 50 eh, k bodu 7 našeho pořadu dne týkající se invest investic navýšení pro Polsko a Rumunsko v důsledku Brexitu. Eh, a, budeme o tom hovořit zítra. Eh, spravodajkou je paní Gardia Zabal. A mm, potom eh, také bych vám rád řekl, že poslední zasedání výboru pro Rozpočet tohoto mandátu se bude konat 7. června ve středu v půl čtvrté a budeme to věnovat návrhu rozpočtu 2020, opravnému rozpočtu, který by byl do té doby mm, schválen komisařem Ottingerem. A na závěr tohoto zasedání 5. června, promiňte, budete všichni pozváni na koktejl na závěr mandátu, abychom završili těch pět let naší práce, spolupráce a vzájemné pomoci pro prospívání Evropské unie. A Dostali jste také sdělení týkající se eh, návrhu zápisu zasedání ze 7. března, návrh zápisu z 18. března a z 25. března. Jistě, jak si uvědomuji, jste to vzali na vědomí s velkým zájmem a nebudete-li mít nějaké námitky, budu považovat tyto návrhy zápisu za schválené. A jak už jsem na začátku oznámil, máme tady teď společné zasedání našeho výboru s výborem LIBE a s výborem KONT. Tato výměna eh, společných názorů nám dává příležitost vyměnit si názory s panem ředitelem Ledgery, výkonným ředitelem Frontexu, Evrop, tedy eh, ředitelem agentury pro ochranu evropských hranic a agentura také pro pobřežní stráž. A teď bych hned dal slovo Klódovi. To... Thank you, uh, Chair, uh, Jean, and, uh... Děkuji mnohokrát, drahý kolego. Kolegové, pane Ležery, dovolte, abych ve jménu výboru Libe vám velice poděkoval za váš dopis z března, který se týkal pozvání k tomuto společnému zasedání a také eh, vaši informaci o udělení absolutoria. My vítáme dnešní výměnu názorů. Náš výbor se velice zajímá o společné operace. My už jsme velice detailně o nich diskutovali na našem výboru, ale velice důležité, abychom to diskutovali společně s vámi, s kolegy z výboru pro rozpočet a z výboru pro kontrolu rozpočtu. A toliko tedy jenom krátké přivítání a hned vám vracím žádné slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pravdou je, že agentura Frontex je, bývá často ve středoboru našich diskusí, ale diskusí i veřejnosti. A nejsem překvapen, že v rámci kampaně, která bude zahájena, bude problém migrace jistě eh, zdrojem velikých diskusí. Agentura byla tématem legislativních i rozpočtových postupů a stále se jí zaobíráme zejména také e, v rámci vyjednávání víceletého finančního rozpočtu 2021 až 2007. Zejména také vyjednáváme, co se týče okruhu tří a prostředků zde uvedených E, o tom budeme jednat zejména pro rok 2020. Dále se zaobíráme také otázkami řízením rozpočtu, včetně udělování absolutoria, ale také se zajímáme o Frontex z hlediska lidských zdrojů, e, protože to je velice citlivé téma pro všechny decentralizované agentury, zejména co se týče toho navýšení pracovníků o tisíc míst a nezapomínejme také na ty dramatické okamžiky, kterým čelí zaměstnanci Frontexu na vnější hranici Evropské unie. Pane řediteli, pane výkonný řediteli Frontexu, my si velice přejeme si vás vyslechnout, vyslechnout si něco o vašich plánech, o vaší kapacitě abyste tedy navýšili vaše zaměstnance a domníváme se, že to bude rozumné. Eh, pane generální řediteli, dostanete zhruba tak 10 minut. Eh, vaše zpráva výroční za rok 2018 byla kolegům rozdána. Dávám vám hned slovo, prosím pěkně. Monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval všem třem výborům, kont, budget a libe za to, že jste mi poskytli příležitost představit vám aktivity naší agentury. Nejenom v operačním smyslu, ale budu také hovořit o transformaci, o rizicích a příležitostech, které se skýtají a mm, také se e, vrátím k internímu řízení naší agentury, která samozřejmě velice za jí má výbor pro rozpočet a na závěr bych rád něco řekl k odpovědnosti, naší odpovědnosti vůči parlamentu. Co se týče operativní části, a našich operativních akcí. Máte výroční zprávu za rok 2018, kde vidíte vlastně rozměr těch operací. 11 tisíc 000 osob pobřežní stráže eh, spolupracovalo eh, za Frontex v roce 2018. Také bych vám rád řekl, že eh, v během posledních třech let agentura Frontex se, se stala opravdovou strážkyní evropských hranic Máme 21 lodí zhruba, které operují ve vodách, 345 eh, letů, eh, kterými byly, mm, to znamená čtyřikrát větší než v roce 2015. Objevili jsme přes 2000 lidí, eh, které neměli v pořádku papíry, strojnásobilo se počet počet zkontrolovaných osob a také máme nyní důstojníky z ostatních členských, ze všech členských států a pracujeme v současné době na našem mandátu spolupráce s třetími státy, zejména se zeměmi západního Balkánu v roce 2019. Také jsme zanechali naši operační stopu na africkém kontinentě, e, protože jsme spolupracovali s našimi kontaktními důstojníky v Nigeru. Co se týče nového finančního schématu, které jsme koncipovali, to nám umožnilo usnadnit financování přes 400 operací a e, v, určit, v jedné oblasti, ale celkově prostě jsme završili 1800 administrativních operací. Také jsme zlepšili naše interní komunikaci e, v rámci, našeho, v rámci komunikace našeho personálu. Myslím si, že mohu konstatovat v tomto stádiu, že naše agentura není pouze jaksi jakou hasičskou brigádou, která začne pracovat v období krize, ale že jsme opravdovou agenturou, kdy se snažíme budovat model moderní kapacity řízení vnějších hranic, integrované řízení vnějších hranic. Od roku 2015 agentura má 3,5 třikrát navýšila své operace o 3,5 krát více. Like, uh, to elaborate a little bit. A nyní bych se chtěl stručně věnovat transformaci agentury, která byla zahájena v období 2015-16. Agentura úspěšně naplnila svůj mandát, zorganizovala se interně, řádně tedy posílila organizaci a prokázala, že je schopná se uspůsobit změnám a výzvám. Vedoucí pracovníci byli najati a vytvářejí tak eh, novou manažerskou úroveň, a která jasně odpovídá stávajícím vývojím situacím. Máme tu tedy eh, opravdový systém, který řádně funguje a agentura prošla tedy hloubkovými změnami, Máme tu také nový organizační systém, nový jednací řád. To umožňuje také rychlé nabírání nových dodatečných pracovníků. Změnila se i samotná manažerská kultura. A, a zkrátka je tu spousta nových aspektů, které řádně fungují ale před námi stojí velké výzvy. No a mým závě- záměrem je pokračovat v tomto dobrém duchu, který se osvědčil. No a samozřejmě došlo k navýšení rozpočtu, prokázalo se, že s ním vynakládáme řádně a máme k tomu celou řadu dobrých eh, důkazů, že toto tedy funguje. A Ehm, že se plní i stanovené cíle, například oblast environmentálné, environmentální trestné činnosti nebo přeshraniční eh, trestné činnosti. Dále jsme také eh, zlepšili systém interního reportingu, hm, poměřování výkonnosti a také se zaměříme na nové možnosti, jak zefektivnit administrativu a také zajistit vysokou úroveň transparentnosti a zodpovědnosti a samozřejmě to vždy v souladu s platnými pravidly. Také funguje systém delegování, toto tedy bylo rozhodnuto a já jsem zavedl systém, který vypadá tak, jak se očekává tedy podle toho nového finančního rámce Evropské unie a v nadcházejících letech agentura bude působit proaktivním způsobem. Zajistíme tedy dostatečnou i finanční kapacitu, která bude odpovídat těm stávajícím eh, výzvám aby jsme mohli poskytovat pomoc členským státům. No a samozřejmě jsou tu příležitosti i rizika. Agentura funguje v takovém velice citlivém prostředí. Zpráva hranic není vůbec jednoduchá. Je to tedy důležitý nástroj pro to, který, eh, proto, aby se podpořily politiky Evropské unie, politika sousedství, imigrace, azylu. Celá tato oblast, to je takový složitý koncept a implementace těchto politik je opravdu složitá, je to oříšek. No a Evropská unie si uvědomuje tedy, jak je důležité mít opravdový integrovaný systém správ, správy hranic. Proto je třeba mít eh, jasný nejen právní rámec, ale je důležité, aby tu byly i operativní kapacity a agentura tedy takto umožní eh, i členským státům spolupracovat eh, za její pomoci. No a my doufáme tedy, že budeme hrát v budoucnu eh, čím dál proaktivnější roli a tedy, že celá ta zpráva hranic bude integrovanější. A náš nový modus operandi se bude zakládat na šíření povědomí, větší ostrahu externích hranic a to díky novým nástrojům pro dozor, které budou odpovídat také vývoji nových technologií a také si budeme vyměňovat eh, elektronická data. Tady se nejedná jenom o rozsílání nových pracovníků, ale také o tom, jak budeme využívat stávající prostředky. A Implementace těchto nástrojů a politik, to je výtečná příležitost pro to, abychom napomohli tedy jak fungování agentury, tak fungování tedy a, a práci členských států v této oblasti. No a musíme působit opravdu jako opravdoví eh, evropští pohraničníci, um, Um, zajistit to, aby tedy i ty, um, tu byly odpovídající evropské společné kategorie uh, zprávy uh, hranic a budeme se tedy snažit zajistit určitou míru homogenity. Tady mám na mysli například záležitost uniform. Už jsme začali pracovat a spolupracovat s našimi národními partnery, co se týče nabírání pracovníků, také proškolování pracovníků, takže tady se prokazuje ten přístup spolupráce již od této rané fáze, to znamená nabírání pracovníků. Chceme působit co nejlépe ve prospěch eh, této komunity pohraničníků. Velkou výzvou pro tuto agenturu bude moci nabírat dostatečný počet pracovníků. No a musíme brát v potaz celou řadu nejrůznějších aspektů, jejich rodinný život, eh, všeobecně pracovní podmínky a to je složité sladit a přesto se pokusíme přilákat ty nejlepší kandidáty. No a ještě bych chtěl zmínit několik strategických aspektů eh, příslušné hraniční nařízení nejen posílilo mandát pro agenturu, ale také má významnou strategickou dimenzi pro agenturu. Agentura vypracovává správní strategii na základě IBM Policy Guidelines Evropské unie. No a ta přijatá zpráva z minulého týdne by měla být nyní transponována do národní pohraniční strategie členských států. No a tento proces na ten bude agentura řádně dohlížet, jak tedy probíhá, zda je v souladu s tou evropskou IBM strategií a je třeba snížit míru zranitelnosti a zároveň navýšit eh, bezpečnost a řádnou správu na našich hranicích a zajistit také naše, naši vybavenost a schopnosti pohraničníků. Je to naše společná zodpovědnost a je roli agentury pak následně koordinovat, řídit a hodnotit tyto eh, aktivity a implementace eh, tohoto hodnocení situace si vyjadřuje opravdu důvě, vztahy zakládající se na důvěře. No a co se týče víceletého finančního rámce, tento nový um, rámec počítá s trojnásobením příspěvku Agentura se samozřejmě zapojí a bude úzce spolupracovat s příslušnými národními orgány a zároveň i s komisí, aby zajistila, že tento, navi, tento navýšený rozpočet pro nový, eh, nové finanční období bude plně v souladu i s příslušnými národními programy. A to se konkrétně týká toho nového nabírání pracovníků a zprávy tedy majetku, který je v rezervě agentury. No a z toho důvodu jsme podporovali zmiňovali také tu myšlenku navýšení mm, prostředků pro agenturu, ten se zakládá na dvou pilířích, tedy na jedné straně je agentura a pak jsou tu národní orgány. Také bychom chtěli využít ty prostředky pro to, abychom měli odolnější, silnější pohraniční eh, stráže proto můžeme používat také stávající nástroje jako systémy interexich, tady hrají zásadní roli. Uh, my tu nebudujeme žádnou pevnost nazvanou Evropa, my si přejeme opravdový systém založený na spolupráci. No a na závěr ještě bych chtěl zmínit vztahy s parlamentem a otázku zodpovědnosti a transparentnosti. Já jsem se loni zúčastnil čtyř zasedání na výboru Libe a pak několika dalších v jiných parlamentních výborech zde v parlamentu. A vím, že tyto kontakty nepřestanou, naopak v budoucnu budou narůstat. Stávající eh, nařízení týkající se Frontexu nám přikládá celou řadu i povinností, co se týče kontaktu s institucemi, včetně parlamentu a uvědomujeme si, že eh, veškeré dotazy musí být také zodpovídány v příslušné lhůty. Uvědomujeme si, jakou roli politickou hraje Evropský parlament i co se týče právě um, plánování finančního rámce a dohledu nad rozpočet a právě proto si přeje i naše agentura, aby bylo poskytováno více informací evropské veřejnosti o významu naší práce. K dispozici máme naše webové stránky již ve všech oficiálních eh, jazycích Evropské unie. A ještě bych chtěl zde připomenout, že my pracujeme pro evropské občany, proto abychom zajistili, že musíme nejen zachovat, ale ještě vylepšit naši zónu volného pohybu. A nesmí to naši občané brát za něco samozřejmého, je to věc, na které se musí, která se musí budovat a o kterou se musíme všichni snažit. Takže abych eh, to vše zhrnul, chci říci, že eh, nárůst agentury jasně poukazuje, že je tu věč, jsou tu větší nároky na dohled, zodpovědnost, v první řadě tedy ze strany správní rady, kde jsou zastoupeny zástupci i komise a jiných evropských institucí, tedy eh, významných orgánů. Také jsme pod dohledem soudního dvora, ombudsmana a dalších příslušných eh, finančních institucí a také samozřejmě mnoho tohoto vaš, um, parlamentních výborů tohoto vašeho parlamentu na nás dohlíží. A interně také provádíme inspekce, kontroly uh, v různých z různých úřadů, úřad pro ochranu údajů například, pak jsou tu i uh, různá konzultační fóra, Vážení členové Evropského parlamentu, navýšení Evropské agentury eh, pro pobřežní stráž budí celou řadu očekávání a přináší sebou novou odpovědnost. Role parlamentu je mi jasná s ohledem na demokratickou kontrolu a teď stojím k dispozici pro to, abych odpověděl na vaše otázky. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Merci, monsieur. Děkuji vám mnohokrát, pane výkonný řediteli agentury Frontex. Chci také přivítat mezi námi paní Gresle. <laughs> Pane řediteli, vy v rámci vašeho expozu jste jistě odpověděl na řadu otázek, ale dovolíte-li, dám slovo Monice Holmajerové, která je členkou výboru pro rozpočet, ale především je zpravodajkou pro rozpočet 2020. Potom dostane slovo pan Gajer, který je zpravodajem pro, stálým zpravodajem pro agentury a potom dostane slovo paní Gresle a pan Moraes, abyste nám řekli buď vy sami, anebo vaši kolegové, jaké máte otázky, či eh, dodali nějaké vaše připomínky. Takže paní Holmajerová. Děkuji, pane předseda. Eh, srdečně, eh, srdečné pozdrav pámbu v našem výboru. Já jsem eh, sledovala eh, vaši zprávu, kterou jste nám zde tak eh, stručně a výstižně zde podal nebo představil. Já mám otázku k rozpočtu na 2020 a k nadcházejícím letům. Kde tedy bude rozvoj tedy rozšiřování Frontexu a Frontex eh, se teď eh, přeměňuje z eh, mechanismu na intervenci v případě krizí na mechanismus zásahu v konkrétních zemích. A, a přichází zde otázka, a tady už v minulosti byly totiž rozpočtové obtíže k eh, dostatečně rychlému zajišťování těch sil. Ty síly, které jsme sami tam eh, poslavili, eh, tak bylo třeba tedy tam dostat dostatečně rychle. A já mám v této souvislosti dvě otázky. Za prvé, je vlastní správní kapacita dostatečně adekvátní k tomu, abyste vůbec dostali tomu novému úkolu a tomu nárůstu plánovanému? A za druhé, eh, ta platová struktura, kterou máte, je vhodná také k tomu, abyste dostali zkušené eh, pohraničníky do Frontexu a nejenom eh, začínající mladé, protože to byl jeden z největších problémů, který jsme tam viděli z rozpočtové stránky. Za třetí je tady otázka efektivity. Jsou členské státy, ve kterých působíte, Staví se otevřeně ke spolupráci nebo eh, se stále objevují problémy? Eh, pokud jde o eh, to zadržet Frontex, aby se nedíval někam, kam ten členský stát nechce. My samozřejmě máme v zájmu, nebo v našem zájmu je, aby Frontex měl široký přehled o tom, co se děje na vnějších hranicích, a nejenom tam, kde mu ženský stát dovolí, co se tam eh, nahlédnout, co se tam děje, protože to nás závisí z hlediska mm, nového nařízení. Každopádně děkuji vám eh, i za tu dobrou pověst eh, Frontexu, kterou máte mm, v mezi evropskou veřejností, to si zcela jednoznačně. Myslím si i z hlediska a Eh, vašeho nasazení a eh, vzdělání a mm, celkových aktivit eh, zanecháváte velice dobrý dojem. Děkuji mnohokrát. Chcete hned zareagovat, ale pak je to, pak je to možno velice stručně, prosím. Je nám eh, jasné, eh, že správní kapacita agentura a agentury musí být posílena. To je také eh, v mým úmyslem. Ehm, myslím tady na nějaké takové, o nějaké takové archivní strategii. Už jsem říkal, že potřebujeme menší byrokracii a efektivnější postupy. A na těch teď pracujeme. Také jsem eh, jmenoval eh, nové spolupracovníky. A to je určitě eh, důležitý cíl, abychom v nadcházejících měsících pokračovali tímto směrem. Jestli jsme schopni Eh, obsazovat i zkušené pohraničníky, tak eh, tady máme trošku problém s tím eh, koeficientem korekturním opravným. Musíme se ještě zabývat řešením tohoto problému. Ale určitě je mým cílem v úzké spolupráci s vnitrostátními úřady tedy postupovat, abychom se nedostali do konkurence, ale abychom si navzájem pomáhali. a abychom spolupracovali tedy v duchu e, společné evropské ochrany hranic. Pokud jde o to, e, jestli e, nemáme mm, umožněn přístup k některým oblastem, tak my máme lepší pří, přehled a tam, kde jsme teď analýzou objevili slabší místa, tak na tom rozhodně můžeme pokračovat do budoucna. Děkuji, pan Gajer. Děkuji. I, z mé strany vítejte, že vy vidíte, e, že e, se budu e, asi pouštět stejným směrem jako paní Holmajer, protože v politice chceme rychle mít prosazené své vlastní plány. Navýšení na 10 tisíc funkcionářů bylo schváleno a pak si myslíme, že příští týden nebo příští nebo už pozítří to bude k dispozici. Já mám v obměně na to, co se Monika ptala, následující otázku. Jak se na tom s managementem? Zdá se vám, že eh, ten časový harmonogram nakonec dopadne déle při naplňování těchto eh, závěrů eh, vzhledem k těm popsaným problémům, těm, těm koeficientům pro evropské eh, úředníky, eh, kteří mají mít sílu ve Varšavě? To je moje otázka. A potom eh, předseda Moráš už naznačil o, eh, něco o mm, klíčových výkonnostních ukazatelích. Mohl byste poněkud podrobněji popsat, co si pod tím představit? Co nás tam čeká? Takže prosím pěkně, stejně, koncizně, přesně odpověste, stručně, děkuji. pokud, pokud jde o uh, ten časový rozvrh, tak my už jsme zahájili přípravy. ten eh, vysoký počet eh, pohraničníků, abychom je mohli eh, nabrat, tak musíme se spolupracovat se členskými státy. Tady nemůže být žádná konkurence a musím říci, že teď jsme to vnitřně nastavili tak, stanovili jsme tu vnitřní strukturu agentury, konečně máme pět oddělení v rámci agentury už připravených, ale Teď musíme eh, probrat eh, harmonogram nadcházejících kroků se členskými státy. Naším cílem má být, abychom jmenovali zkušené hm, pohraničníky. Středně a dlouhodobě musíme eh, dosáhnout toho, abychom nabírali i mladé lidi, aby se u nás naučili, co to znamená evropská ochrana hranic a co bude znamenat práce na národní úrovni, nebo aby pracovali na národní úrovni a potom se zase přesídlili k nám. To musíme probrat se členskými státy, musíme, a potom teprve se do toho můžeme rovnou pustit, ale určitě bude dobré mít více času a já chápu, že teď e, že od teď máme e, cíl do roku 2027. A to máme tedy na paměti. Pokud jde o ty klíčové výkonnostní ukazatele, tak my teď eh, tedy hodnotíme eh, koncepci našeho přístupu a musíme ji tak trochu změnit, přizpůsobit. Také měříme klíčové výkonnostní eh, ukazatele toho, jak využívají naše služby eh, vnitrostátní úřady. To jsou některé z těch operativních. Děkuji mnohokrát a teď dám slovo paní předsedkyni Gresle. Děkuji mnohokrát, děkuji za to, že jste přišel, pane genera, pane výkonný řediteli, zrovna dnes bych si vás bývala ráda vyslechla, protože o víkendu jsem se sešla s představiteli DGB, Německého odborového svazu a pohleď, pohleď, najednou jsme se dostali do diskuse o Frontexu. A to bych bývala viděla jsem, 7 eh, tisíc migrantů bylo zachráněno a já bych chtěla, aby i to se více dostalo mezi lidmi. Ochrana lidí, eh, eh, ochrana hranic. Jaký je tady ten poměr mezi lidmi, kteří jsou zachráněni a mezi ochranou hranic? Jak to vypadá s tím koeficientem? A ale asi to bude překonatelný problém. Das, also, das ist doch eigentlich nur eine rechnerische Größe für, für Leute, die ganz woanders im Einsatz sind. Das heißt, das ist doch ein Problem, das müssten... Máme tady hm, možná nějaký malý problém se zaměstnanci, ale myslím si, že to by se mělo nechat rychle překonat. Ale jistě k tomu něco řeknete. A těch deset tisíc míst, o kterých se neustále hovoří, já bych ráda věděla, kolik je nákladů na jedno místo, eh, eh, abychom měli jako všechno inkluzivé, ta čísla. Děkuji mnohokrát, pane řediteli, prosím pěkně, děkuji vám, pane předsedo. My zachraňujeme migranty, zachraňujeme lidi, samozřejmě, viděli jste ta čísla. Eh, v rámci kontroly hranic Mm, zejména ve Středozemním moři, ve střední části Středozemního moře, v Řecku, ale také ve Španělsku, jsme minulý rok zachránili 36 tisíc migrantů. V roce 2016 jsme dokonce zachránili 90 tisíc migrantů. Je to naše povinnost, je to náš úkol, ale k tomu dochází, když nasazujeme naše síly v rámci kontroly hranic. Co se týče té, toho koeficientu korekturního, my teď budeme mít různé národnosti. Máme tady spolupracovníky, kteří jsou ve Varšavě. V současné době máme 700 lidí a možná, že záhy to bude vlastně jenom 10% všech zaměstnanců, kteří budou pracovat v budově našeho sídla. Co musíme ještě udělat? Musíme nalézt přiměřené systémy, vhodné, které umožní zachování flexibility když se například nasazují pohraniční úředníci v Bulharsku a potom třeba na letišti ve Štokholmu, jakým způsobem to můžeme upravit, jak to vyřešit. Já dnes nemám na to žádnou odpověď, ale myslím si, že to je něco, co bude znamenat něco více než jenom pouhý opravný koeficient pro sídlo. Co se týče nákladů stálých míst pro těch 10 tisíc pohraničních úředníků. Ještě jsme to nepropočítali, ale rozvineme celkovou koncepci, včetně výbavy. To znamená, že tento personál eh, bude nasazován s vlastní výbavou s našimi tedy auty, s našimi zařízeními, přístroji. Máme teď také už možnost používat letadla, aniž by členské státy musely dávat svá letadla. Bude to prostě takový celkový balíček, ale to musíme ještě prostě tu kalkulaci musíme ještě při, eh, prostě udělat. Doufujeme, že to budu moci udělat příští rok. No, to, co mi tak trochu vadí, na té věci je, že o těch věcech hovoříme, aniž bychom měli představu o tom, co to znamená. V zahraniční oblasti můžeme počítat 200 tisíc eur na místo. A to jsou tedy velice vysoké částky. Dokonce i kdyby to bylo levnější, kdybyste to dělali za polovinu, což já tedy si nemyslím, tak je to pořád ještě hodně peněz. Přece jenom děkuji. Kdyby to byla polovina, tak by to stalo miliardu ročně. Claude Moraes. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zaznamenal, že paní Gressle se vyjádřila k roli Frontexu a tady mi něco chybí, protože Zítra budeme přijímat text revize o Frontexu a, a tady těch 10 tisíc do roku 2027, to opravdu přitahuje pozornost, je to významný krok, velká změna, každý se k tomu bude vyjadřovat. Takže se připojí k tomu, co řekla paní Gresle na těch mnohých slyšeních. A v rámci těch vašich vyjádření jsme si samozřejmě uvědomili, jakou roli zastává Frontex. Jsou to významná očekávání, externí hranice jsou velice rozsáhlé, externí hranice to je zřejmé, ale nikdo nemá opravdový tady ukazatel, jak poměřovat k tomu proporčně, jak by měla rozsahem ta agentura vypadat. Takže je opravdu důležité, abychom i v rámci té rozpočtové kontroly tady mohli být nějak usazeni do kontextu. Tady lidé budou vidět jenom ty tisíce, ale neuvědomují si ten kontext. Takže paní Holmajer, pan Geyer se tady odkázali na ten dopis a myslím, že samozřejmě z naší strany můžeme říci, že vás podporujeme a ostatně už po dlouhá léta. Oceňujeme tuto vaši práci a ostatně i kolegové na to poukázali v tom dopise jste velice pozitivním způsobem zareagoval, ale ohledně povyšování eh, úředníků, zaměstnanců, tak jak na to poukázala paní Holmajer a pan Gejer, co bychom si my opravdu přáli, a zřejmě kolegové budou souhlasit, že potřebujeme větší míru specifičnosti. A proč? Protože agentura se stane středem pozornosti v rámci tedy i toho napojení na víceletý budoucí finanční rámec. Uh, a um, možná dojde i k seškrtání výdajů pro agenturu, to se ostatně bude týkat i jiných agentur, že budou muset dělat více z méně prostředky. Takže to jsou tu tedy ty témata, která zmínili i předřečníci kolegové, tedy to povyšování, pak otázka transparentnosti. To rozhodně neberte jako kritiku, spíše se snažíme uh, pochopit eh, situaci. Pak ještě v tom dopise byly další věci, možná méně důležité. A kolegové také na to poukázali, že by stálo za to to zodpovědět. Není to o tom, že byste tomu nevěnoval pozornost, zkrátka bychom potřebovali více podrobností. Už jste se k tomu i částečně vyjádřil dnes v projevu, ale je to proto, že prostě zítra se objeví to číslo těch 10 tisíc a lidé se rozhodně na to budou ptát a rádi bychom věděli, jak jim odpovědět. Takže kdybyste se vyjádřil k těm třem věcem a stručně, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano. Co mne překvapilo, když jsme první začali to naše hodnocení, tak jsme zaznamenali, že vlastně polovina členských států neměl žádný návod tady na to poměřování výdajů. Já jsem tomu nevěřila, myslel jsem si, že to něco skrývají, že nechtějí zodpovědět, ale druhý rok pak jsem byl překvapen, když jsem zaznamenal, že eh, ty jejich odpovědi a důvody, proč nezdílejí ty, ta čísla. No a těch 10 tisíc nových pohraničníků, to bude taková páka pro modernizaci a vytvoření opravdových kapacit řízení hranic, které Evropa potřebuje, i členské státy je potřebují. Ne, aby se jednoduše opakovalo to, co se dělo v minulosti, ale spíše, abychom se proaktivně připravili na budoucnost, abychom lépe užívali moderní technologie, snažili se být efektivnější, flexibilnější. Pro mě to je jasné. Když tu budeme mít těch 10 tisíc dalších, tak bude klíčová flexibilita, schopnost je rychle rozesílat z jednoho místa na druhé, když například budou ty sezónní špičky, ty výkyvy, například v té Nieva operaci ve Španělsku, to byla zase sezónní událost, kdy jsme podpořili v srpnu orgány při těch prohlídkách na trajektech ze Španělska do Maroka protože to byla taková ta sezónní špička a možná takových dalších příležitostí bude víc. A pak je to zase napojení na nelegální migraci. Tady zase i naše agentura má sbírat otisky prsků, má napomáhat provádět screening migrantů, identifikaci tak, aby mohla připravovat také ty návraty těch, kteří se mají navracet. Ale pak jsou tu také témata bezpečnosti, takže můžeme provádět bezpečnostní pro prohlídky v rámci šengenského informačního systému. Také systém ETIAS je funkční a to znamená, že agentura bude čím dál více zapojována v té každodenní práci na evropských eh, hranicích a pobřežích. Prostě v rámci agentury se tu umožní i tady tato síť spolupráce mezi národními orgány a agenturami. A myslím si, že tedy v těch nadcházejících, řekněme, pěti letech, v rámci využívání toho budoucího víceletého finančního rámce je to opravdová příležitost zmodernizovat naše kapacity. Merci. Alors, Děkuji mnohokrát. Máme tady jenom čtvrthodinky, která nám zbývá. Mám tady více žádostí o slovo. A um, samozřejmě uvítám, budete-li struční. Vezmeme tedy soubor všech otázek a vy eh, odpovíte nakonec. Paní Sargentinová, členka Libe. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. V první řadě eh, rádi jsme viděli pana eh, ředitele na výboru Libe. Někdy se stalo, eh, že se vám to nepodařilo k nám dorazit, ale i tak bych byla ráda třeba, kdybyste mohl zaslat nějakého zástupce, protože v nadcházejícím mandátu toto téma bude stále aktuální, takže když se nemůžete zúčastnit uh, osobně, tak i tu máme třeba i ty možnosti videokonferenci. Rádi vás tedy uvítáme, rádi si vás vyslechneme a pokud ne vás, tak nějakého zástupce tu rádi přivítáme. Další věc Středomoří eh, se vyprazňuje poté, co lodě nevládních organizací již neprovádějí záchranné akce, pak operace Sofia skončila a pak eh, Editemis ještě probíhá, ale pouze do určité oblasti, do těch 30 míl evropského pobřeží. Nicméně máme tu dopis Evropské komise DG Home, kde žádáte ředitele o určitou míru spolupráce mezi Frontexem a těmi záchrannými akcemi vedenými libýskými orgány. A já bych chtěla pochopit, jak to funguje v tom prázdném středomoří, kde se nacházejí pouze komerční plavidla. Požádáte je tedy působit více na jich za spolupráce s Líbí, jejich, podle jejich záchranných pravidel a z jejich středisek místo z našeho střediska z Říma. A nebo když k tomu to nedojde, já se prostě snažím to nějak pochopit, jaké bude to propojení MRCC, to je ta zkratka, kterou jsem tady hledala z Libie. Budete s nimi spolupracovat, anebo nebo MRCC v Římě. Já to vnímám tak, že je tu obrovský fyzický prostor mezi tou vaší misí Temis v té severní části Středomoří a s tím, k čemu dochází v Libii, ale chtěla bych pochopit prakticky a legálně, komu přísluší jaké zodpovědnosti k přibližování se k nějakému plavidlu v tom daném regionu. Děkuji. Merci. Děkuji mnohokrát, pan Kölmel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl vám, pane řediteli, velice srdečně poděkovat za za to, že jste přišel, ale taky vám chci poděkovat za eh, vám, ale vlastně ve vaší osobě i všem spolupracovníkům Frontexu. Srdečný dík za vaši práci. Já velice vítám, že se bude Frontex navyšovat na 10 tisíc zaměstnanců. Je to sice vysoké číslo, ale na to hned navážu otázku, která eh, se nevztahuje k těm detailním otázkám, které už jste slyšel tady. Já bych rád, abyste mi řekl, Zda máte pocit, že Evropská unie a specificky tento Evropský parlament vám dal takový právní rámec, který vám vaši práci umožňuje. Ehm, protože dám vám takový příklad. Můžeme se tady domluvit, že to navýšíte ještě na 50 tisíc lidí, budete mít třeba strašnou spoustu zaměstnanců, ale ta otázka, která se s tím spoje, je, zda se nám podaří tím vyřešit ten problém s migrací, který máme. Já si myslím, že ne. Samozřejmě, že potřebujeme více zaměstnanců. Frontexu je absolutně důležité, abychom zabránili, aby se lidé topili ve středozemním moři, aby tam umírali. Ale já bych rád zabránil tomu, abychom prostě eh, nenavyšovali zaměstnance, ale abychom tím vlastně se nesnažili eh, jakoby kašírovat skuliny eh, právní a jiné, které tady jsou. Čili rád bych od vás slyšel, co by bylo potřeba legálně, právně změnit, abychom zajistili, že do Evropské unie se dostanou lidé, kteří skutečně můžou dostat právo pobytu v Evropě. Děkuji. Pan Watts. Děkuji vám uh, za to, že jste přišel mezi nás, pan Ležery, dnes. Uh, mám dvě otázky. Za prvé, ta je velmi jednoduchá a úplně jsme se k tomu nedostali posledně, když jste byl tady na slyšení na rozpočtu 10 tisíc zaměstnanců během eh, příštího rozpočtového období. Odkud to číslo přišlo? Byla to eh, žádost Frontexu na komisi, eh, kolik lidí potřebujete v nadcházejícím období, vy udělali to a to, nebo že potřebujete ještě další 10 tisíc. Pokud ne, odkud to číslo přišlo? A potom druhá věc, trochu obecnější. Jaké jsou vaše hlavní rozpočtová rizika tlaky na váš rozpočet v roce 2020? Tady dám slovo paní Gresle, která má doplňující otázku. Ne? Nemáte nikdo jiný žádnou otázku? Chce se vyjádřit komise, pan Han? Thank you, chair. Very brief. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Pokud já si vzpomínám, tak to číslo 10 eh, tisíc se poprvé objevilo v eh, projevu předsedy Junckera eh, o stavu Unie. Byl to součást, byla to součást návrhu na budoucí MFF, takže tehdy to spatřilo světlo světa. Já chápu eh, obavy eh, paní Gresle eh, ohledně toho, kolik to bude všechno stát a beru je na vědomí. Volám se. Si vous permettez, monsieur le président. I just wanted to, to... Dovolíte-li, pane předsedo, tak jenom velice stručně jsem chtěl potvrdit, že po ukončení vyjednávání eh, služby komise teď eh, pracují na eh, revidovaném legislativním finančním výkazu, kde se bude lépe popisovat ten finanční dopad rok po roce do roku 2007, takže doufám, že to odpoví na otázku paní Gressle, tedy v nadcházejících dnech. A moje závěrečná připomínka se týká toho uplatňovaného korekčního koeficientu. S velkým politováním komise bere na vědomí, že její návrh na to, abychom umožnili to navýšení o 100% nebylo, ten nebyl tedy zohleděn v závěrečné dohodě, což by zásadně agentuře umožnilo rychle eh, dosáhnout eh, předpokládaných cílů náboru. Děkuji. Takže teď paní Gwinder, která je ředitelkou DG Home. Děkuji, že jste mi dal slovo, ale v podstatě všechno už bylo řečeno panem Borelem. Takže jenom chci potvrdit, že velice úzce spolupracujeme pro to, abychom pracovali na posledních propočtech a dostanete je brzy. Děkuji mnohokrát. Dovolí mi-li výbor, já mám dvě krátké otázky. Pane generální řediteli, mm, mm, mm, nestrácíme se tak trošku v legislativních textech v rámci té masivní migrace, a globalizačního efektu migrace. Nemá vaše agentura nějaký nápad, možná jak modifikovat určité texty? Nejsou třeba nějaké anachronní už ty texty, neměly by se nějak zaktualizovat? Nemělo by se členským státem povolovat škrtat nějaká místa? To znamená, neměl by existovat, neměly by existovat nějaký transfer ještě další prostředků z jednotlivých členských států do Evropské unie. Takže 10 minut na odpověď. Avec la compréhension de nos interprètes, si cela est possible. Jestli tedy naši tlumočníci tady zůstanou, protože to je skutečně velice zásadní téma. Merci, monsieur le président. Concerning the search and rescue. Pokud jde o uh tu operaci eh, na vyhledávání. Tak z těch důvodů, eh, které jste eh, vysvětlili, tady pan poslanec, je méně mm, těch prostředků blízko severoafrických hranic podle mezinárodního práva, zejména a námořního práva v případě nouze, pokud jde o vzdušné prostředky, které mohou tedy Mm, odhalit stav nouze, tak je povinnost tyto informace sdílet se všemi námořními koordinačními eh, eh, středisky eh, pro záchranu. A to je význam toho, o čem jste hovořila. Čili tohle se eh, rozvíjí i na druhé straně eh, a v tomto kontextu se to eh, tedy odehrává a není žádná strukturovaná bilaterální spolupráce mezi Evropskou agenturou a libijskou, libijským centrem, ale je tady jeden projekt financovaný EU na rozvoj MRCC v Tripolisu, protože to je velká země, je to velký prostor v oblasti středozemí. Takže pokud uh, se eh, zjistí nějaká, eh, nějaká situace nouze a nebudou tam žádné námořní prostředky v eh, okolí, tak tohle bude reakcí podle mezinárodního práva. Pokud je o tu legislativní změnu, která by zlepšila efektivitu používání té Evropské agentury pro pobřežní námořní výtku, hm, tak samozřejmě bychom mohli zlepšit návraty. Hodně jsme zlepšili se v této oblasti eh, podíl agentury, eh, pokud je o pomocnickým státům, tak 10% těch migrantů, kteří eh, byli navráceni do zemí mimo EU, byli navrácen, bylo navráceno právě přes tuto agenturu. Ale na operační úrovni pracujeme na tomto aby se eh, mohlo sdílet více informací, můžeme používat informační systémy k eh, sdílení v reálném čase a ten návrh eh, komise na, a o návratové směrnici, ten určitě jde správným směrem. Když jsou tam ti eh, nelegální migranti, pokud nemají nárok na eh, trvalý pobyt nebo azyl, tak je třeba navracet a ten návrh eh, předložený komisí jde správným směrem. Pokud jde o těch 10 tisíc pracovníků pohraniční a pobřežní stráže, tak bych vám připomněl, že jich, těch pohraničníků chybí 5 tisíc na evropské úrovni. Celkově to znamená, že to teoretické číslo, celkové číslo na evropské úrovni by mělo být politických států tisíc nebo 110 tisíc pohraničníků na evropské úrovni. Podle čísel ze členských států ale 5 tisíc eh, chybí, takže eh, takhle eh, akorát naznačit ten rozsah a mm, ten poměr, pokud jde o celkový počet na evropské úrovni. Pokud jde o ta hlavní rizika pro rozpočet v roce 2020, tak bych řekl, že pro tuto chvíli tady máme přechodové období. Minulý týden jsem u nás předložil čísla, která jsme plánovali minulý rok a teď vím, že eh, pravděpodobně se budu muset eh, obrátit eh, tedy na vedení s aktualizovaným rozpočtem. Nevidím to jako určité riziko, které by se mohlo naplnit v roce 2020, ale vidím tady potřebu tohle upravovat se na tu transformaci, připravit se na tu transformaci. Ale my už jsme se na to připravili před třemi lety. A co se týče, pane předsedo, vaší otázky ohledně stávajících textů, zda už jsou zastaralé, myslím si, že to skutečné téma nad rámec migrace je tématem mobility. My žijeme v globálním světě, žijeme ve světě, kde lidé, zboží, myšlenky se pohybují. A pokud tomu hranice budou přizpůsobené, budou moderní, díky tomu, že nelegální migrace bude moci být odhalená, budeme moci ty situace řešit, tak to se týká i osob, které se nacházejí na našem území neregulérně, tak díky těmto moderním eh, hranicím umožníme cestujícím těm statisícům nebo 700 milionů legálně překračených hranic, tak těmto lidem umožníme eh, ten život v globální ekonomice. Musíme odhalovat eh, nejen eh, tu nelegální migraci, ale jakékoliv bezpečnostní hrozby a také musíme urychlit přechod těchto osob přes hranice, protože to prospívá ekonomickému rozvoji Evropské unie. Stejně tak jako v jiných regionech světa je to prospěšné z hlediska komunikace i s tím zbytkem světa. A ještě k otázce Libie, prosím. No, k Libii, jak jsem již uvedl, mezi námi a probíhá spolupráce, nebo spíše byla přijata rozhodnutí na úrovni EU, aby se vytvořily ty libýské pobřežní hlídky, pobřežní policie ze strany Libie. A tyto plány, pokud se nemýlím, eh, představují nějakých 46 milionů eur. Agentura nemá přímé operační kontakty s libýskými protějšky ale spolupracujeme pod vedení jiných subjektů Evropské unie, společné školení. Agentura se zúčastnila i právě toho školení těch pobřežních jednotek Sofie. Nedávno právě proběhlo také další školení v Itálii a kromě toho proběhla další školení v Libii to je tedy ta civilní mise Evropské unie a my poskytujeme naše znalosti jenom v Libii, to znamená, takto nepřímo přispíváme k budování kapacit. Um, děkuji vám velice, pane výkonný řediteli, děkujeme vám a vašemu tému, že řídíte tuto tak citlivou misi Eh, která velice leží na srdci našim evropským spoluobčanům. Také děkujeme zástupcům výboru LIBE a výboru KONT. Děkujeme paní předsedkyni, panu předsedovi, děkuji zástupci komise, pan předseda také laskavě děkuje tlumočníkům, kteří byli ochotni prodloužit tlumočení o několik minutek. A tímto končíme dnešní zasedání a setkáme se tu zítra v 9 hodin. La séance est suspendue.